akceptujeme její jmenování. Eh, následující písemné prohlášení bylo mm, podepsáno většinou eh, poslanců. Je to číslo 32 2012 k Evropskému roku eh, slaďování rodinného a pracovního života. Paní Marian Harkin, Elizabeth Moran Chartier, Roberta Angelita Steinbruck jsou doručitelkami a Eh, bude to zveřejněno v eh, zápise tohoto jednání eh, jménem signatářů. Výbor pro rozpočet rozšířil, distribuoval text, který při